Bene, benvenuti a tutti, possiamo... Vítám vás všechny, můžeme zahájit naše jednání. Než se pustíme do práce a než budeme pracovat s naším programem a než přistoupíme k slyšení, které je na programu dnes odpoledne, tak musíme odsouhlasit eh, program dnešního jednání. Všichni souhlasíte? Ano, čili odsouhlaseno. Eh, co se týče informací, jediná, jediné sdělení, které vám musím dát, které možná bude zajímat hlavně ty kolegy, kteří přijdou později, je to, že dnes my pracujeme zde, v tomto sále, máme zde jenom 12 kabin, takže máme 12 pracovních jazyků k dispozici eh, na základě taky eh, složení samotného výboru. A nyní bychom přešli k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jest, e, máme zde krátké slyšení na téma obecné nařízení o ochraně údajů z hlediska průmyslu a výzkumu. My zde máme k dispozici během eh, této schůzy zhruba čas až do 17-15 minut. To je maximální doba na toto krátké slyšení a eh, to, tento čas je rozdělen na dvě, na dvě fáze. Nejdříve eh, dáme hlas kolegům a potom dvou našim pozvaným hostům. Takže já bych vyzvala nyní hned na pět minut bych dala slovo nejdřív eh, kolegovi Kelimu, který je zpravodajem a ten by měl, uvedl, který by měl uvést to krátké slyšení. Děkuji, paní předsedkyně. Já rozhodně nebudu potřebovat celých pět minut, ale nejprve, dámy a pánové, bych chtěl říct, že je pro mě čest eh, přednést úvodní slovo na tomto eh, krátkém slyšení, o perspektivách e, nařízení o ochraně dat v průmyslu a výzkumu. Jakožto zpravodaj za výbor ITRE je mou e, prioritou e, tato příležitost, která je klíčovým aspektem dnešního zasedání. Tato oblast má, skýtá obrovské možnosti ke zlepšení našich životů od zdravotnictví přes ekologii až, přes, až ke chytrým městům a k poskytování lepších služeb obyvatelům, a spotřebitelům. Bude to jedním z klíčových hnacích motorů cílů Evropy 2020 s nesmírnými přínosy a oblast inovace eh, musí být brána na zřetel, ale zároveň vyjadřuje eh, jasný eh, legislativní rámec, který zajišťuje fundamentální práva občanů a právě proto jsme dnes tady. Nebudu vás dlouho zdržovat svými myšlenkami a raději dám slovo dnešním expertům, kteří jsou dnes tady aby nám přednesli své postřehy ohledně toto, tohoto nařízení, abychom si je vyslechli a mohli potom zapracovat patřičné změny a úpravy, abychom dosáhli úspěšně toho cíle, kterého dosáhnout chceme. Mohu s potěšením oznámit, že pokrok je velice rychlý. Proběhla celá řada schůzí s, s zainteresovanými stranami ze strany podniků i spotřebitelů a i nadále e, se s nimi scházet budeme. Dále proběhla celá řada schůzí s komisí, se stínovými zpravodaji a s radou a e, mohu s potěšením oznámit, že e, před pouhými dvěma týdny pan dekany mi zavolal a řekl, že chce posílit prioritu tohoto nařízení o ochraně dat jakožto klíčového aspektu irského předsednictví. Takže to je velice důležitý Eh, aspekt, protože to posune naši diskuzi do popředí zájmu a proto je důležité, abychom se všichni dále věnovali eh, té důležité práci, kterou je třeba vykonat a doufejme dosáhli značného pokroku eh, v příštích šesti měsících irského předsednictví a hlavně, abychom ho, do, abychom ho pod litevským a řeckým předsednictvím dokázali finalizovat. Je totiž eh, vysoce důležité, abychom to stihli dokončit eh, během tohoto funkčního období. Není třeba to uspěchat, ale zvláště eh, názory obyvatelstva a účinky každého návrhu, zejména v širokém konceptu toho, jaké jsou dopady na různé průmyslové sektory tak každý z nich může být postižen zcela rozdílně a všechny spolu souvisí a my musíme všechny tyto e, faktory zohlednit, abychom náš návrh přednesli vyváženě. Takže e, proto je dnešní slyšení vysoce důležité a nemohlo přijít v lepší čas. Takže to byly mé úvodní poznámky a nyní dávám slovo znovu paní předsedkyni. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegovi Kelimu. Eh, zdá se, že eh, kolega Albrecht z Libe není přítomen, takže začneme hned eh, s našimi mluvčími. A ne, máme tady kolegu, je tady. Bohužel nevidím dobře, takže se omlouvám. Ptala jsem se, řekli mi, že tu nejste, ale jste zde, takže vám dávám slovo, pane kolego zástupce Líbe, máte pět minut. Je to zpravodaj Líbe, takže dávám vám slovo. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Je možné, že jste mě nepoznali, protože správně jsem měl sedět tam, ale to je jedno. Každopádně děkuji za slovo v tomto minislyšení, krátkém slyšení jsem velice rád, že se pohybujeme dopředu a mám také určité konkrétní otázky eh, k projektu Smart Grids a také výzkumné perspektivy. To jsou, myslím, velice důležité body. Eh, celá vaše agenda vypadá velice zajímavě. Já bohužel nebudu se moci zúčastnit eh, celé schůze, ale teď na začátku bych rád pronesl něco k pokroku naší práce v Libe Eh, naší náplní je teď hlavně čekání na Vánoce, ale eh, budeme mít dvě zprávy v rámci toho reformního balíčku o ochraně dat 10. ledna, takže hned jak skončí zimní prázdniny, budeme mít obě dvě zprávy k tomuto nařízení, tedy eh, moje zpráva i potom ještě jedna zpráva, která se týká sektoru policie a justice. A potom do konce února tu bude možnost pro členy výboru LIBE předkládat pozměňovací návrhy a potom samozřejmě musíme najít určitý společný jmenovatel pro kompromisy. A to poměrně brzy, abychom e, dosáhli konečného hlasování před e, začátkem léta, abychom mohli začít vyjednávat s irským předsednictvím, jak říkal pan Kelly. To je naším cílem protože je, jde o prioritu irského předsednictví a je důležité, aby aby i rada přistupovala rychle k, k, tomuto, k tomuto problému, aby byla schopna s námi vyjednávat před létem a skompletovat tuto legislativní reformu ještě před příštími volbami. Protože jestli se nám to nepovede schválit do té doby, tak samozřejmě pak přijde nový parlament a E, s novou komisí bude situace mnohem složitější, spousta věcí začne znova od nuly a veškerý objem práce, který jsme e, odvedli během celého roku, celá ta spousta schůzí, i s, s navrhovateli a s stínovými zpravodaji by potom přišla na zmar a já doufám, že nyní e, završíme něco, co z pohledu tohoto výboru, celého výboru je dobré a co nás posune vpřed. Ještě několik slov k našemu celkovému přístupu. Samozřejmě je velice důležité neustále opakovat, že nechceme nijak fundamentálně měnit způsob, jakým se navrhuje legislativa o ochraně dat. Nejdůležitějšími našimi cíli je lepší harmonizace a také lepší implementace pravidel, které už máme ve směrnici 9546 protože jsou tu potom různé způsoby implementace v členských státech a potom nedostatek eh, vynucování, dodržování, který už je, který už je registrován několik let. A Evropský parlament loni řekl zcela jasně, že chceme silnější harmonizaci, proto tu máme to nařízení a že ho chceme lépe vymáhat, proto tu máme eh, obsažené i sankce a chceme zdůraznit eh, práva jednotlivce, tak, aby všichni v celé Evropské unii věděli, jaká jsou práva jednotlivce, která se týkají eh, ochrany dat. Na druhou stranu tu máme ještě další důležitý cíl a to je eh, vytvoření jediného eh, legislativního rámce, aby všechny úřady i podniky, ale i občané, zákazníci se mohli spolehnout na pravidla, která máme, na právní jistotu v rámci celé Evropy. To je velice důležité, vytvoříme rovné hřiště pro všechny společnosti po celé Evropě bez ohledu na to, odkud pocházejí. E, pokud zpracovávají data evropských občanů, tak spadají pod působnost tohoto nařízení. To je zásadní, protože e, vlastně tu ochraňujeme i rovnou úroveň konkurence. Máme tu určitá pravidla o konkurenci, pokud jde o ochranu dat a myslím si, že by byla obrovská výhoda, pro eh, mnoho eh, obchodních sektorů, když se tu bavíme o dopadech na existující nebo na existující trh nebo na trh obecně, tak vždycky musíme zohlednit i obrovské přínosy, které toto nařízení dá eh, obchodnímu sektoru. A je také důležité zhodnotit, jaké jsou náklady podle současné směrnice, podle současných pravidel kdyby byla správně implementována a vymáhána. Nesmíme tedy jen říkat, že eh, nařízení přinese nové administrativní zátěže, když tady nejde o eh, dodatečné zátěže. Bez nich bychom nemohli toto nařízení nijak eh, zkompletovat. Musíme zcela jasně říct, kde jsou slabiny a kde jsou silné body. A také to je, to je jeden z důležitých výsledků dnešního minislyšení. Zodpovědět otázky, kde potřebujeme změny a také souhlasit ohledně stávajících pravidel. Posledních pár slov když předkládáme v Libe zprávu, když ji předložíme 10. Eh, ledna, tak už budeme mít celou řadu eh, stanovisek eh, zainteresovaných stran, stakeholderů k různým bodům a také stanoviska různých stínových zpravodajů z různých výborů. Takže eh, bych vás poprosil, abyste se podívali na návrh té zprávy, až bude na začátku ledna k dispozici. Myslím si, že to bude další základ, od kterého se odrazí další debata, která bude, doufejme, příští rok dokončena. Děkuji mnohokrát. Bene, grazie kolega Albrecht. Adesso noi... Děkujeme panu kolegovi Albrechtovi a nyní eh, jsme rozdělili naši práci do dvou eh, části Nejprve se podíváme na perspektivy výzkumu a v druhé části budeme hovořit o průmyslu. Takže nyní dejme slovo na 8 minut eh, Jessice Stombach. Prosím. Uh, first of all, thank you very... Já nejdříve poděkuji a řeknu, že mi velkou ctí, že se můžu účastnit vašeho slyšení. Nejdříve vysvětlím, eh, koho zastupuji, abyste znali kontext. SADC e je eh, v neziskové združení zástupců eh, v našeho odvětví, tedy energetického odvětví, od těch největších distributorů až po nejmenší nově příchozí. Naším cílem je aktivní účast spotřebitelů na energetických trzích. A to prostřednictvím eh, zpětné vazby, dynamické cenotvorby a týká se tedy naše činnost eh, priorit komise eh, při zajišťování maximální efektivity energetických trhů a maximálního prospěchu pro spotřebitele. Nejdříve bych ráda vyjádřila, že jsme vděční za to, že Sean Kelly Eh, uznává, že ochrana údajů by také se měla zaměřit na eh, v další priority evropské politiky. Dnes bych chtěla hovořit o velice specifickém a poměrně eh, dramatickém příkladu tohoto. Týká se to oblasti efektivního využívání energií a zejména oblasti informativních faktur. Okamžitě byste si asi informativní faktury, orientační faktury ne spojovali s eh, ochranou osobních údajů, ale my si myslíme, že to má velkou souvislost a že eh, ochrana osobních údajů může ohrozit eh, schopnost distributorů poskytovat spotřebitelům informace. Proč to je tedy důležité? Zpětná vazba. Předávání informací rovná se vzdělávání. Spotřebitelům energií, eh, spotřebitelům energií to umožňuje stávat se občany energetiky. Eh, umožňuje eh, nám to všem pochopit, jak naše každodenní konání ovlivňuje naši planetu. Kolik elektřina stojí, tak jak ji spotřebováváme. V současné době naše chování a objem spotřebované energie nikdy nejsou úplně v souladu. My, když tady sedíme, tak eh, nevíme, nebo nemáme na vědomí, že hodně spotřebováváme energie v tuto chvíli, včetně eh, té teplé kávy, kterou teď eh, vám nalevají, protože tu bylo třeba nějakou elektřinou ohřát. Já si myslím, že ta káva, kterou pijeme, a elektřina, která se tím spotřebovává, tak to si v mysli nespojujeme. Ta zpětná vazba je nástrojem, kterým si spojíme nějaké kroky a jejich dopady a nám, co by občanům, spotřebitelům energie, umožňuje volit odpovědně a také ve svém zájmu. To lze dělat e, řadou způsobů. Základní způsob, kterým, který prosazuje eh, směrnice o využív, efektivním využívání energií, jsou eh, informační nebo orientační eh, faktury za elektřinu. V současné době, když dostanete fakturu za elektřinu, tak asi nevíte ani, kolik platíte za měsíc. Na to, abyste byli schopni posoudit, jestli platíte hodně nebo ne. Eh, kdy spotřebujeme energii? Co spotřebovávají nejvíc v naší domácnosti? Používáme, eh, spotřebujeme většinu mm, elektřiny eh, v noci, vzhledem k tomu, že máme neefektivní zařízení. Tyto údaje jsou k dispozici a reakce, když je, když tato data poskytneme mm, spotřebitelům, víme to z programu pro 450 tisíc lidí, kde, který trval déle než dva roky, tak eh, snížení té spotřeby eh, zúčastněných bylo poměrně zásadní. Já vám ukážu eh, jenom jeden nástroj. Faktura, kterou nyní umožňujeme prostřednictvím našeho systému Smart, Smart Meter Long Lab, k tomu značně přispívá tedy. Má to několik, ten úspěch má několik faktorů. Informace musíme poskytovat všem. My nevíme, kdo ji bude používat. Lidé automaticky si o něj eh, třeba neřeknou, nevíme. Ten přístup je velice důležitý, eh, pokud ty informace mají mít eh, nějaký dopad. Druhá věc. Distributoři, a zejména maloobchodní distributoři a firmy v oblasti ICT, které jim pomáhají, musí mít přístup k údajům o spotřebitelích. Pokud k ním nemají přístup, nemohou dělat příslušné sestavy. A v jaké fázi se tedy, tedy nyní nacházíme? V Evropě, kde orientační faktory a energetické zprávy jsou poskytovány tak, to vede v průměru až k 3% snížení eh, spotřeby energie. Jak říkám, chtěli bychom eh, rozjet eh, ty chytré měřáky po většině Evropy. Ale většina současných měřících zařízení, která je nainstalovaná v eh, Evropě, bude podporovat pouze v orientační faktory a energetické zprávy. Ostatní věci, které bychom, po nich, které bychom chtěli poskytovat, by byly velice nákladné. A to znamená, že pokud distributoři nebudou mít přístup k údajům o spotřebitelích, tak eh, ta chytrá eh, zařízení nebudou moci plnit, eh, nebo naplně, nebudou se moci využívat veškeré jejich funkce. Jaký to má tedy dopad? Tohle jsou skutečná data. Tohle jsou domácnosti, které spotřebovávají asi jednu terawatt hodinu elektřiny za rok. Pokud e, snížíme tu spotřebu, tak je to 30 MW, MW hodin. Díky tomu, že budeme jednou za měsíc e, posílat e, tedy informační, orientační vyučtování. Pokud distributoři a informační firmy budou mít přístup k těmto údajům, tak ty úspory budou 30 MW. Pokud eh, nebudou mít, což je tam mm, ten malý sloupec, protože automat, tak eh, asi jenom 5% eh, lidí si řekne automaticky o ty informace. Pokud si o ně budou muset říct, tak víme, že to je jenom 5, mm, že to bude jenom 5%. 95% naopak by si ty informace nechalo posílat, kdyby se automaticky posílaly všem. Eh, takže informace jsou eh, úplným samotným eh, základem celého toho programu efektivního využívání energií, který chceme v Evropě zavést. Čili dynamické ceny, domácí automatizace, spotřeba podle eh, obnovitelného nebo neobnovitelného zdroje energie. To je všechno až ve druhém kroku. Já bych velice doporučila vašemu výboru, aby eh, zvážil tato fakta. V současné době my jsme eh, svědky toho, že v stávajícím návrhu jsou tři věci, které, jsou, eh, které působí obavy. Nejdříve je tady výslovný souhlas. V řadě zemí, například v Irsku, se má za to, že eh, spotřebiteli, spotřebitelé nebudou mít automatický eh, přístup ke svým údajům a budou muset výslovně souhlasit s tím, aby jim distributoři data poskytovali. My bychom navrhli, aby výslovný souhlas nebyl tak úzce vymezen, že eh, by eh, spotřebitelé museli automaticky říkat o svá data, protože ta data jsou už primárně jejich. Potom je tady legitimní eh, zájem kontrolního orgánu. A potom je tady potřeba definovat anonymizovaná data a vyjmout je z rámce navrhovaného nařízení. Když je něco anonymizovaného, tak můžete říct, podívejte se, eh, vy eh, dobře svítíte, ale lidé mm, z vaší domácnosti, nebo z domácnosti jako je vaše, mohou ušetřit ještě víc, když si koupí jiný mrazák. A tady jste nepoškodili nějak eh, soukromí spotřebitele, a naopak Eh, je můžete eh, posunout vpřed. Takže já vám ještě jednou mnohokrát děkuji za pozvání a poděkuji vám ještě také za pozornost. Děkuji. Děkuji, Jessice. Eh, Strambak a nyní předáme slovo na 8 minut Sedovi Guarcesovi. Nejprve děkuji za poskání, zejména panu Kelimu a paní Satori. Jsem potěšena, že vám tu můžu odprezentovat některé zjištění eh, projektu SPION, což je interdisciplinární belgický projekt ohledně bezpečí a soukromí na online službách. Dnes se budu soustředit na různé přístupy k soukromí a je dobře, že jsme tu slyšeli mou předřetnici, protože eh, tak budu mluvit o tom, že chceme vytvořit naprosto stejný systém eh, dat, aniž bychom shromažďovali všechny data. Bude tedy stejný systém, musíme zajistit, abychom měli eh, funkční systém z databází, která nebude tvořit problémy pro spotřebitele. Eh, mám tu tři hlavní body. Ukážu vám, že jsou tři hlavní přístupy k Privacy by Design. Je to mnohem složitější, než si lidé myslí a já se budu snažit vám to zpřístupnit a zjednodušit a říkat, že se pod, budeme, musíme zabývat soukromím z těchto tří perspektiv. Dále jsou tu eh, tendence, které si myslí, že soukromí jsou určitá je věc pravidel a nikoli technologie. Takovým, eh, takovým přístupům potom říkáme privacy by policy a nikoli privacy by design. Eh, jakýkoliv návrh privacy by design eh, je, za, je založen na tomto návrhu nařízení. Jestliže tyto zásady nejsou silné, tak privacy by design nemůže pokrýt slabiny nařízení samotného. Jaké jsou tedy ty tři hlavní přístupy? Dodržování, minimalizace dat a očekávání uživatele. Budu mluvit o tom, že to jsou na jedné straně technologické přístupy, jak můžeme změnit technologii, zlepšit organizační potřeby pomocí technologie a jak vylepšit potřeby uživatele. To jsou tedy ty tři přístupy technocentrické, organizace centrické a zaměřené na uživatele. Myslím si, že už nemusím nic moc říkat o chytrých sítích a chytrých měřičích, eh, ale kdekoliv se o nich mluví, tak eh, se zapomíná na to, že probíhá počítačový výzkum už 60 let a zjišťuje se, že nepotřebujeme tyto druhy sítí pro některé druhy eh, funkční z toho budou potom těžit spotřebitelé, je zapotřebí zlepšit management té sítě, ale znamená to, že musíme vytvářet velké databáze velice citlivých dat ohledně všech evropských občanů a historicky víme, že takové databáze přitahují hackery, ať už ve službách vlády nebo jednající na vlastních pěst. Případné úniky dat jsou velice trapné pro eh, majitele těchto databází a panují velké obavy, zvláště v posledních letech, kdykoliv je zavedeno chytré měření, tak jsme viděli už eh, demonstrace v Nizozemí, eh, v Irsku a v dalších zemích. Jednotlivci se bojí toho šmírování a bojí se také o, o sociální vztahy ve své domácnosti. To tedy eh, vede k určité nelibosti ze strany občanů vzhledem k firmám. Co tedy nabízíme? To si výzkum soukromí. I když se zdá, že jde o poměrně jednoduchou implementaci chytrých sítí, že je to přirozená cesta, tak se to dá dělat i jinak. Tady tlačíme občany do falešného dilematu, jestli, chce, jestli chtějí chytrý systém, anebo vůbec žádný systém. Výzkumy ukazují, že v, při přístupu Privacy by Design můžeme mít funkčnost bez centralizované databáze. Tady vidíte stovky měřičů provozované společností, která testuje eh, ochranu soukromí u protokolů chytrých měřičů, máte tu izolovaná data, máte feedback ohledně spotřeby energie pro eh, konkrétní uživatele, ale tato data nejdou do centrálního serveru. Jestliže eh, je zapotřebí centrálně zpracovávat data, tak je možné poskytnout určitá konkrétní data, ale ne naprosto všechna data, která potom mohou být snadně zneužívána, jak tomu často bývá. Ten systém tedy se zeptá, jakou funkčnost potřebujete, zajistí, aby uživatelé získali všechna data a tak potom funguje celá chytrá síť. Když se nyní posuneme dále, tady bych se chtěla krátce zmínit o ekonomice dat v online inzerci. To je další téma, které se neustále znovu opakuje. Online inzerce se eh, zakládá na předpokladu, že jedno kliknutí je výběrem spotřebitele, který tvoří nějakou hodnotu, která je důležitá pro ekonomii. Tady to, co vidíte, eh, tam mělo být video, ale bohužel moje slajdy neúplně fungují. To je studie eh, nejnavštěvovanějších 100 stránek v celém marketingovém průmyslu a také nejčastější trackery. To jsou stránky, které sledují vaše chování a pak je e, ukazuje inzerentním společnostem, aby mohli nabízet e, reklamy přímo pro vás. Dělají to tak, že nasadí bug do webové stránky. Nasadí tam e, malý nějaký obrázek a ten potom spustí program, který analyzuje všechny vaše pohyby myší a všechny všechno vaše chování. A když vidíte, že na těchto, nej, nej, na těchto 100 nejnavštěvovanějších stránkách můžete být sledováni tím trackerem, můžete být sledováni až stovkou různých bugů. A když navštívíte webovou stránku, tak dáváte informace stovkám různých databází. O co tady jde uh, u online inzerce a uh, trackování jakožto jakožto eh, druhé strany, jakožto vedlejšího příznaku, tak kliková, klikání je velice důležité. A pokud se dá speněžit eh, něco tak jednoduchého jako klik, tak eh, to může podnítit chování směrem k podvodným aktivitám. A je možné technologicky nasimulovat generování kliků. Jsou i reklamy, které klikají na své vlastní reklamy, aby generovali zisk a určitě už se vám stalo, že vás stránka nutí eh, kliknout na něco, abyste se dostali k obsahu, který potřebujete. A většinou uživatel samotný nemá žádný zájem o konkrétní reklamu. A kromě těchto klikacích podvodů už máme další trh, který kontroluje eh, podvodníky s klikáním, kteří sledují ty, kdo sledují. A všichni z nich, včetně třetích stran, tvoří databáze které sledují nás všechny po celém internetu. Takže to máme začarovaný kruh. Kdykoliv vstoupíme na tento trh, který je založen na trekování, tak potom sledujeme, trekujeme i trekry, které analyzují naše chování. A ukazuje se, že uživatelé to zjistili a reagují buď mazáním cookies, což je většinou k ničemu, nebo eh, měnění, měnění chování a záměrně nesmyslné chování, aby vytvořili falešná data, ale to je také k ničemu. Jejich data zkrátka ekonomika v, tomto, v této oblasti je poměrně škodlivá, takže je potřeba mít jasnou ochranu dat, pokud jde o uživatelská data a jejich schromažďování kontroly při eh, zjišťování uživatelských práv a tak dále, čímž by se mohlo zabránit problémům, jako eh, je toto trekování a vytváření eh, falešných databází, které potom ovlivňují každodenní život. Omlouvám se, měla jsem dát shrnutí, to byl přístup dodržování. Abychom zajistili, že systém, systém sběru dat je transparentní jak pro uživatele, tak pro organizace. Toto eh, je malá ukázka grafu, které ukazují, jak jsou facebookové profily čím dál přístupnější eh, pro veřejnost. Toto je defaultní automatické nastavení eh, facebookových profilů v roce 2009 byly, eh, bylo poměrně málo informací přístupno eh, celému internetu nebo facebookové veřejnosti a těchto informací stále přibývá. Facebook a další sociální sítě jsou známé tím, že neustále mění nastavení soukromu, čímž vyvolávají značnou nepokoj, značnou nespokojenost mezi uživateli. Dále tu máme třetí přístup, který, kterému říkám očekávání uživatelů, jak se uživatelé vypořádávají s online problémy se soukromím. I to se týká sociálních sítí. Jak se můžu informovat o nastavení soukromí, jak mám jistotu, že dělám to, co dělám a e, jak, co mám dělat, jak se dozvím, že Facebook změnil nastavení soukromí, jak můžu ochránit svá data, jak vím, že jak vím, že moje data nevidí zaměstnavatel nebo příbuzný nebo někdo jiný. My se tomu můžeme smát, ale i chytrý měřič může eh, poskytnout informace, které vedou ke konfliktům. A to je předmětem studií. Takže to jsou ty tři přístupy. Minimalizace dat, dodržování očekávání uživatelů. Doufám, že jsem vás přesvědčila, že jde o odlišené eh, přístupy a je potřeba je zapojovat společně. V minulosti nejhlavnějším přístupem k soukromí bylo to dodržování, což znamená, že firmy a organizace mají celé řady pravidel ohledně ochrany dat, aby potom bylo možné skládat účty, odpovědnost, ale neexistovaly žádné studie potřeb uživatelů. Doufejme, že ke změně povede tato, tento nový návrh nařízení. Děkuji. A děkuji za tuto zprávu a nyní předám slovo panu Kilimu. hai qualcosa da chiedere, da aggiungere? Máte k tomu co dodat? Něco chcete přidat? The, Jenom abych řekl, že ty prezentace byly nesmírně zajímavé a myslím si, že nám um, nabídly pohled, eh, který by nás nenapadnul. Samozřejmě eh, podle svého politického sklonu můžete mít eh, různý přístup, ale eh, já myslím, že z hlediska výboru pro průmysl je velice důležité, abychom, abychom nevytvářeli bariéru jako takovou. Pokud konkrétní spotřebitel nebo jako kdyby podniky a spotřebitelé byli automaticky proti sobě konfliktu. A, a jakoby jejich propojení nebylo automaticky v zájmu datového subjektu. Myslím si, že v zásadě musíme umožnit spotřebitelům eh, přístup k jejich vlastním datům. Na to se musíme zaměřit. Na rozdíl od eh, toho, abychom řekli, že eh, firma, která poskytuje ta, nebo zpravuje ta data, nějakým způsobem eh, narušuje eh, soukromí subjektů. A myslím si, eh, že si ještě vyžádá velký kus práce, než tohle to nastavíme správně, ale ostatně proto i jsme tady a proto jsou pro nás tyto prezentace tak důležité, protože se prakticky můžeme podívat na to, co se děje v terénu a co by se stalo, kdybychom se nezamýšleli nad eh, argumenty jednotlivých stran, které přesně tedy domýšlejí, jak by navrhovaná legislativa ovlivnila jejich podnikání. Jsem tedy velice eh, rád, že obě dvě řečnice nám to tady vyjasnili, svá stanoviska, a těším se na to, co tady řeknou kolegové k tomu. Kelly, la parola alla collega Anderdotter, prego. So, um, I have a question for... Já bych se chtěla zeptat Jessiky eh, z, z EDC. Pokusili jste se spolupracovat s agregátory dat, protože v zemích, kde jsou nasazené, eh, nasazené chytré měřící přístroje, se eh, často eh, říká, že stačí agregovat data po jednotlivých oblastech a nejenom, ne po konkrétních domácnostech. Ano, my jsme se tímto zabývali, je jednoznačná odpověď. Záleží na tom, co je vaším cílem. Nicméně, Respektive takhle. Chytré měřící zařízení může po vteřinách sledovat nižší spotřebu. To samozřejmě není třeba. A to si myslím také, že by bylo porušením eh, soukromí. To je zcela legitimní. Ovšem, eh, zcela eh, možné je, a používá se to všude možně v Evropě, v široké míře i na zahraničních trzích, jako je USA, Kanada, Austrálie, Japonsko a tak dále, jsou eh, data k hodinovým spotřebám. To se agreguje tedy a pak tam máte jednotné číslo. A pak se podíváte, jestli je lepší tedy přes den nebo přes noc ta spotřeba. Otázkou je, eh, jestli eh, zaměňovat eh, spotřebu jednotlivce s jeho sousedy. Ono mít přístup jenom k tomu, jak spotřebovávají vaši sousedi, to je OK pro fakturaci. Například v Německu se to používá pro fakturaci. Není to nějak příliš přesné, protože někteří spotřebitelé platí příliš mnoho a někteří příliš málo. Takže já bych dokonce spochybňoval i toto. Ale každopádně, abyste měli světnou vazbu, tak to musí být vaše spotřeba a, a měli byste ji vidět alespoň po hodinách. Ukončili jsme tuto první část našeho krátkého slyšení. Chcete k tomu něco přidat? Možná eh, já bych ještě jenom něco eh, stručně dodala. Kolegové, kteří vytvářejí tuto technologii, tak eh, to, ta fakturace je založena na podrobných osobních datech. A používá se hm, tam kryptografie, vím, že to zní tak jako děsivě, ale vy tímto způsobem řeknete spotřebiteli, tedy poskytovateli, že jste spotřebovali tolik a tolik, ale nejsou tam vidět konkrétní čísla. Ne více a ne méně. U, u té agregované úrovně můžeme být velice specifičtí. Můžeme uh, agregovat uh, to tak, že uh, vám ukážeme, kolik uh, spotřebovala vaše lednice a tak podobně. Jediný rozdíl mezi tímto přístupem a přístupem, o kterém hovoří Jessica, je, uh, že eh, my vám nebudeme dávat data eh, s novými funkcemi každý den. My vám možná dáváme eh, vzorek uživatelů plus konkrétní údaje pro nějaké otázky, ale ne pro každou otázku. A to je v souladu s cílem, kdy bychom tedy mohli ochraňovat, ochraňovat data tím, že už zabudujeme do základu ochranu spotřebitele. Víte, pro konkrétního spotřebitele už to může být eh, agregované. Eh, a je to jedno, jaká kryptografie se tam používá. Pokud spotřebitel, eh, pokud nebude vidět svá vlastní data, tak nemá přístup k těm řádným, správným, chytrým datům. A ono to stojí 400 miliard eur, ta všechna zařízení. A pokud nakonec vám na účtu um, nevyjede, co používáte, tak máme nějaký problém. A já zcela souhlasím s tím, že ta data musí být bezpečná, nesmí se, být, nesmí se používat jiným lidem a nesmí být eh, směšně podrobná. Nicméně musí existovat nějaký prostor, kde eh, zase na druhou stranu eh, nebudete chránit lidi tolik, že by ani sami nevěděli, kolik spotřebávají. Yeah. Okay nyní musíme uzavřít, nebude diskuze? Já jenom prostě eh, říkám, že ta data jsou eh, přístupná spotřebiteli. Ona nejsou akorát eh, předávána do centralizované databáze. Takže ta centralizovaná databáze se potom nemůže používat za jakýmkoliv účelem každý den. Děkuji. Jessica Strombach i Sedě Guerces i, i za všem ostatním, i všem ostatním. A nyní přejdeme k druhé části a, a našeho krátkého slyšení. Vzhledem k tomu, že máme předvánoční čas, eh, tak zde není plná účast. Takže dáme 10 minut každému. Nepředpokládám, že zde bude nějaká velká diskuze. A začneme panem Christophem Fiedlerem, který je z European Magazine Media Association. Máte 10 minut. Vážení. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji paní Satory a panu Kelimu za, pozna, za pozvání. Jsem rád, že k vám mohu promluvit na téma Eh, to téma nařízení pro ochrany dat v kontextu eh, vydavatelského sektoru, zejména pokud jde o přímý marketing a eh, volný tisk. Abychom pochopili naléhavost této problematiky, tak vám předložím určitá data o tom, jak dnes vypadá tisk. Tisk má 100%, to je pro referenci, potom plus internety jsou žlutá čísla a e, celkem všechny aplikace červená čísla. Co z toho vidíme? Jednu velmi pozitivní, jednu výpovní věc. Úspěch evropského tisku je e, nepřerušený a je technologicky neutrální a plní svou demokratickou funkci na všech e, platformách. Ten problematický bod není z tohoto grafu přímo vidět, ale já to vysvětlím. Ta modrá oblast, tisk, generuje většinu eh, peněz potřebných k tomu, abychom generovali ty ostatní části. My bychom byli rádi, kdyby eh, legislátoři vytvořili lepší legislativní rámec pro eh, tisk, ale místo toho bojujeme, abychom zachovali status quo. A tady vidíte, že zachování status quo je ještě důležitější než kdy jindy. A to platí i v oblasti přímého marketingu. Noviny a časopisy potřebují přímý marketing, aby se ufinancovaly a aby přitáhli čtenáře. Jsou tu dvě oblasti, které eh, bych chtěl vysvětlit. Eh, jednak eh, předplatné a jednak takzvaný B2B tisk, spotřebitelský tisk. Tady vidíte pouze tištěné verze na tom obrázku, dále jsou verze pro tablety a tak dále až 40 předplacených časopisů závisí na možnosti zpracovávat osobní data, data pro přímý marketing. Jak to funguje? Například časopis o jízdních kolech eh, rozešle dopis k, ke svým čtenářům, konzervativní noviny rozesílají dopisy eh, inzerující eh, pánské oblečení například a tak dále. Samozřejmě e, obchodník z koli e, prodá vydavateli e, seznam svých zákazníků a tak dále a vydavatel je zpracuje za účelem přímého marketingu. To je nutné, protože noviny a časopisy musí kompenzovat přirozenou fluktuaci 30% abonentů podle příslušného sektoru. Vydavatelé neustále kontaktují nové potenciální čtenáře. E, nestačí pouze kontaktovat již existující předplatitele. Proto musíme e, promlouvat k čtenářům i k lidem, kteří ještě čtenáři nejsou, ale měli by o to zájem a proto vydavatelé potřebují seznamy adres od třetích stran s potenciálně s lidmi, kteří mají potenciální zájem. Předplatné tisku je produkt, který je potřeba vysvětlit. Přímý marketing je nepostradatelný. Musíme se tu vypořádat s jedním nedorozuměním. Zákon o ochraně dat se týká pouze toho, za jakých okolností je možné určitá data využívat. Například pro účel e, přímého marketingu nebo tiskového předplatného. Ale i když tento zákon umožňuje zpracovávání adres pro přímý marketing, tak některé komunikační kanály podléhají dalším omezením. Například e, telefony podléhají dodatečným pravidlům v určitých zemích a podobně e-maily. Nicméně, pokud jde o přímý marketing na, na základě legálně obdržených informací, je naprosto nepostradatelný jak pro e, rozsah čtenářů e, tisku, tak pro finance. Výhody tohoto přístupu naprosto převažují všechny možné nevýhody. To vidíme i z nepatrného počtu e, námitek ve srovnání s pozitivními reakcemi. Například máme jeden, jedna až deset negativních reakcí na tisíc pozitivních reakcí. Abych dal e, příklad, tak e, společnosti, které sledují situaci v Belgii a Francii. Říkají, že 800 tisíc předplatitelů existuje v různých titulech této mediální skupiny. 300 tisíc, 310 tisíc předplatitelů přibude každý rok. Ve Spojeném království měsíčně 225 nových předplatitelů a 60 pochází z přímého oslovování, z přímého mailingu. Takže přímý marketing je velmi důležitý. Tady vidíme různá čísla z různých zemí, ale máme naspěch, takže to přeskočím. Tady je tisk B2B. To není tak známé. Samozřejmě e, tyto Časopisy a specializované žurnály existují ve všech různých odvětvích a sektorech a jsou stejně jako spotřebitelský tisk financovány buď předplatným, anebo inzercí, a nebo obojím. Specialitou těchto B2B magazínů je kontrolovaná distribuce. Ta nyní existuje už eh, přes 110 let. To znamená, že asi 110 110, 100% eh, kopií se zakládá na, na konkrétním seznamu adres. To je tedy kontrolovaná distribuce pouze mezi lidmi, kteří, jsou, eh, kteří se zajímají o danou problematiku. A pouze na ty jsou zacílené inzerce obsažené v těchto časopisech. Adresy se zpracovávají na základě legitimních zájmů s právem e, namítat. Tyto seznamy jsou předávány vydavateli, například podnikateli nebo organizacemi e, trhů a tak dále. Dalším e, zdrojem jsou potom veřejně přístupné databáze, jako jsou registry, internet a tak dále. Časopisy B2B hrají důležitou roli v znalostní ekonomice, jakožto informace, které přispívají k profesionálnímu rozvoji čtenářů a zase je tu více výhod než nevýhod. Jenom velice málo eh, recipientů eh, se ohrazuje proti tomu, že dostává další vydání, zatímco miliony tuto službu oceňují. Tady máme určité příklady a vidíte, že jde o e, takové směsice e, předplatných a kontrolované distribuce industrií e, ve, ve francouzštině a ve vlámštině, zase podle agentury Rularta má 23 789 kopií a velice málo prodáno pomocí předplatného, pouze 308. Data News je na tom podobně, 85% v kontrolovaném oběhu, Eh, automobil industrie v Německu 89% kontrolovaný oběh a pouze 11% přes předplatné. Proces industrie 13% přes předplatné. Dále jsou tu další příklady z Belgie, Machine Market, potom eh, Food Magazine Lebensmittelzeitung, Tady je to více 60% přes přeplatné, ale 36% z kontrolovaného oběhu. Dále tu máme eh, Painter Magazine, 22% eh, z předplatného a 74% kontrolovaný oběh. Eh, hlavní obavy vydavatelů novin, jak, spotřebitelských, jak spotřebitelského tisku, tak B2B, jsou tedy o to, aby byl zachován současný přístup, Eh, kdy je povoleno zpracovávání dat eh, s právem výhrady na základě legitimních zájmů. A to se týká zejména dostupnosti seznamu adres z různých zdrojů. Proto kontroloři dat eh, musí ponechat právo předávat adresy vydavatelům v legitimním zájmu třetí strany, tedy toho vydavatele. Tady požadavky na informace musí být úměrné a nepříliš zatěžující, protože eh, ta váha marketingu závisí na detailech a detaily se mohou snadno měnit a pak najednou všechno přestane být výnosné. Já nemůžu eh, mluvit o digitálním biznisu a zpracovávání eh, pro další účely, ale chtěl bych jenom připomenout, že se musíme podívat na to, že malé a střední podniky, které eh, nejsou zapojeny do toho modelu biznisu, mohou být znevýhodněny vzhledem k velkým společnostem, které jsou založené na biznesu s loginy. Například na Facebooku musíte mít login, ale když jdete na stránku malého vydavatele nebo i velkého vydavatele, tak si přečtete ten článek bez loginu. musíte mít tedy tu příležitost a svobodu eh, marketingovat i tyto stránky. Děkuji moc krát za pozornost. Děkuji a nyní dáme slovo panu Josefovi Alhadefovi z Oraklu. Thank you. Um... Děkuji. Nejprve eh, bych rád podělal Seanu Kellymu a eh, organizátorům za příležitost přednést tuto prezentaci. Nejprve bych rád připomněl, že před pár lety jedním z důvodů, proč jsme začali zkoumat potřeby nové směrnice, byla změna prostředí okolo nás a kontextu, v, rámci něhož směrnice funguje a v, rámci něhož bude fungovat to nové nařízení, tedy koncept internetu, cloud computing, schromažďování velkých dat, digitální ekonomie, rozšiřování služeb napříč různými zeměmi a různými distribučními sítěmi. E, dodávky i hodnotové řetězce e, jsou čím dál provázanější. Zákazníci mají mnohem více e, propojených způsobů, jak interagovat se systémem. A jsou tu čím dál větší potřeby pro suverenitu trhu a legál, legální rámec. Zapomněl jsem na tento slide. Musíme mít na paměti, že hlavním, hlavními cíly za návrhem nařízení jsou pozitivní a většinou také sdílené, a to je efektivnější nařízení o ochraně dat koncept eh, rozšířené harmonizace, rozšířené právní jistoty, nižších administrativních nákladů a zátěže. To byl také jeden ze společných cílů toho nového návrhu. Vyjasnění povinností, které jsou čím dál složitější, zajištění eh, věrohodných řešení, které by byly flexibilní, jakožto závazná firemní pravidla a další podobná řešení, a konečně jsme se soustředovali na hodnocení dopadu v oblasti ochrany dat a projekt Privacy by Design a tak dále. V mnoha případech tedy bylo cílem eh, tohoto nařízení eh, byly společné zájmy a do velké míry tu byla společná důvěra v dosažení těchto věcí, ale samozřejmě ten způsob, jak jich dosáhnout, je velice těžký. A návrh tohoto jednoho nástroje, který je založený na riziku, je poměrně značnou výzvou. Když se podíváte na hlavní výhody, tak když se tu bavíme o určitých nedostatcích, které mohou v návrhu nařízení e, se vyskytovat, tak je také zapřeba upozornit na to, že příspěvky e, europoslanců a různých výborů už se vypořádali s těmito nedostatky, nedostatky, ale je samozřejmě podívat se na to, e, do jaké míry a jakým způsobem. Když se podíváte na to, jak maximalizovat výnosy, tak z hlediska biznesu eh, největším přínosem je takzvaný přístup eh, one-stop shop. Tady je potřeba samozřejmě implementovat na rovině podniků v celé eh, Evropské unii. To je jasné, ale přínos je tu rozhodný a je velice vítán. V případě nadnárodních společností není možná tak jasné, v čem přínos spočívá protože nadnárodní koncerny můžou mít určité tradiční sídla, ale potom distribuce napříč hranicemi. Tady je tedy potřeba identifikovat konkrétní potřeby. A nakonec, když se díváme na to, že e, společnosti se mají spoléhat na úřady, tak e, samozřejmě je třeba, aby data podléhala určité e, ochraně aby tu nedošlo ke zneužití, ale aby tu docházelo k spolupráci. Pokud je o závazná firemní pravidla, tak eh, to je jasný krok vpřed, eh, jak už tu bylo objasněno. Myslíme si, že tu můžeme dosáhnout určitého rozšíření a přechodu eh, k, k závazným firemním pravidlům na podobné úrovni. Proto eh, by bylo možné mít eh, vnitropodnikové eh, řešení i mezipodnikové řešení, pokud to BCR bude stejného typu a úrovně. A potom je tady poslední věc. Byla tady hodně velká řada dotazů ohledně zajištění kontinuity mezi procesy. Tam ten návrh není jednoduchý. Protože jsou tady legitimní obavy, eh, na které poukazuje komise i řada eh, poslanců. Mělo by být možné zajistit, aby kontrolní orgány mohly eh, správně kontrolovat zpracovatele dat. Ale nechtějme ovlivnit tento vztah automaticky. Pokud jsou totiž nezávislé požadavky na zpracovatele dat, tak zpracovatele dat Ehm, se očekává, že budou znát tyto informace eh, z první ruky, což je v rozporu s mm, konceptem minimalizace dat. To rozhodně není tedy výsledek, který bychom chtěli vidět. Potom některá ta praktická řešení, která se týkají společné a nerozdílné odpovědnosti, eh, v některé ty věci, eh, které se tady vztahují na zpracovatele dat, možná pro ně vůbec nejsou relevantní, takže nad tím se také musíme zamyslet. Teď eh, mm, úspora nákladů a administrativní eh, zátěž. To jsme eh, chtěli všechno zlepšit v návrhu nařízení, zejména pokud jde o informační povinnosti, která, které by měly vést ke snížení nákladů. Nejsme si ovšem jistí, jestli ty náklady by se snížily tak, jak to bylo v hospodářské analýze, a jestli by došlo k některým nárůstům možných nákladů. Eh, nebude to jasné, až dokud nebudeme znát přesně prováděcí vyhlášku k nařízení. Ovšem je tam řada doložek, které by mohly zvýšit administrativní zátěž, včetně úroveň, eh, do, úrovně dokumentace. Protože dokumentace na, úroveň, na úrovni eh, jednotlivého Eh, zpracovacího postupu je opravdu věc, která by zásadně mohla zvýšit eh, administrativní eh, zátěž. Potom předběžná konzultace a schválení. To může zvýšit schválení a to bude něco stát něco hodně stát. A otázkou je, jestli předběžná konzultace a schválení je nezbytné a přínosné, jestli opravdu soukromí bude o to více chráněno. Poslední věc, technická proveditelnost některých řešení, ať už jde o to, eh, jestli eh, tady má být oznámení o porušení do 24 hodin, nebo eh, jestli právo na to být zapomenuto, mm, být zapomenuto se má vztahovat i mimo tedy oblast kontrolovanou regulátorem. Další otázkou je eh, provozní proveditelnost. Jak to tak všechno funguje? Všichni jsme tady hovoři, eh, hovořili eh, o důležitosti posouzení dopadu na ochranu soukromí. Víme, že tohle existuje v důsledku obecných zásad z procesu RFID. Ovšem původně tohle byl interní dokument. Neměl to být dokument, eh, kterým eh, by se mělo posuzovat eh, dodržování předpisů jinde. Protože když se to takhle použije, tak se z toho stane legalistický dokument a najednou se úplně zvrátí jeho původní účel. Neznamená to, že důležité posouzení v ochrany údajů by nebyly důležité ale ehm, měly by se zakládat na nějakém konkrétním šetření, šetření na místě a schopnosti organizace dodržovat e, nařízení. Rozhodně by to neměl být předem daný dokument. Stejně tak, když se podíváte na ehm, otázku e, soukromí od samého počátku a bezpečnosti, tak to jsou nesmírně důležité dokumenty, ale velice těžko se eh, nařizují eh, z hora. Musí to být věci, které eh, musí spíše automaticky, organicky vyrůstat z vnitřku té organizace můžou se potom eh, používat příklady eh, z jiných organizací, podle kterých se ta daná organizace může eh, řídit. Nicméně tady přístup z hora a dolů není úplně ideální. Stejně tak je důležité, aby to nebylo všechno příliš podrobné a tím pádem by se vlastně zabraňovalo flexibilní implementaci. Otázkou je, co eh, je vhodné a otázkou je tedy eh, toto definovat, aniž by společnost eh, nebyla připravena o prostor k implementaci. Podívejme se na konkurenceschopnost digitální v ekonomice. Už jsme tady slyšeli některé ty příklady eh, o chytrých sítích. Musíme zajistit, aby legislativa v této oblasti byla vytvářena tak, aby to bylo v souladu s typem užití, eh, které eh, může pomoci společnosti, i jako je ve zdravotnictví, v chytrých městech, v chytrých sítích i ve vědecko-výzkumných sítích. Prohloubené používání informací může eh, přinést některé ty věci, eh, po kterých voláme a otázkou je, jak maximalizovat a optimalizovat. Eh, tady nejde o otázku vyvažování. Můžete mít soukromí i přínosy, ale musíte optimalizovat jejich vyvážení pro, na danou situaci. A samozřejmě potom je tady otázka postihu. Takový sankční režim by musel být důvěryhodný, musel by vycházet z něčeho opodstatněného. Ovšem otázkou je, jestli eh, náhodou nepřesouvá eh, od, eh, jestli se nepřesouvá od něčeho, co má odrazovat, k něčemu, co už narušuje obchod. A my tvrdíme, že by se to v Evropě mohlo zlepšit. A potom je tady důležitá potřeba flexibility při uplatňování. A já řeknu jenom diabody závěrem. Je třeba zaruž, eh, založit to ehm, mm, nařízení na rizicích. Firmy musí eh, dodržovat zákony, ale eh, mm, ty požadavky nesmí být ehm, nepřiměřené a je třeba tedy příslušné znění legislativy nastavit správně. Děkujeme za tuto zprávu. Pan kolega Kelly chce k něčemu dodat? Děkuji Kristofu i Josefovi za velice obsáhlé prezentace, za tento praktický vhled do situace. Chtěl bych se zeptat na pár věcí. Kristof tu upozornil na pozornost, eh, na nutnost tisku eh, promlouvat k čtenářům a nutnost eh, vypracovávat adresy aby mohl průmysl běžet dál a o e, přínosech pro majitele těchto adres a o důležitosti boje za status quo. Já bych se chtěl zeptat, jak ten návrh vůbec mění status quo. A očekával bych, že po 15 nebo 20 letech bychom tu měli mít něco nového, co by posílilo status quo, co by ho udržilo, udrželo. My naopak rozšiřujeme ten proces dále. Takže mohl byste eh, trochu rozvést konkrétně eh, tento bod ve vztahu k vašemu oboru. A Josef se zmínil mimo jiné o tom posouzení dopadu. My tu máme posouzení dopadu na parlamentní úrovni v ITRE, které bude předloženo zítra v širším oboru na základě návrhu komise. Josef nemohl se věnovat detailně eh, žádnému z těch bodů, kterým se věnoval, takže já bych se chtěl zeptat konkrétně pokud jde o administrativní zátěž a úspory nákladů, tak e, myslíte si, že ty stávající návrhy, které tu máme na stole, by nebyly e, kontraproduktivní a nevedly by k pravému opaku toho, co mají za cíl v oblasti minimalizace dat a redukce administrativní zátěže a e, snahy o úspory nákladů. a e, umožnění vývoje nových technologií, jako je cloud computing a tak dále. A nejděsivější v určitých ohledech je to, že ta navrhovaná legislativa by mohla odradit podniky od toho, měla by je odrazovat místo toho, odradí je místo toho, aby je povzbuzovala protože trh v Evropě bude potom čím dál méně konkurenceschopný. To jsou důležité body, které nesmíme přehlížet za současné situace. Pokud to chápu správně, tak by nadělalo víc škody než užitku to, tento návrh prosadit. Grazie, la kolega Děkuji, kolegyně Ander Tota. So my first... Moje otázka je eh, na zástupce vydavatelů. Navrhovaná pravidla na evropské úrovni budou velice podobná německým pravidlům eh, ohledně ochrany dat. A víme, že vydavatelský průmysl v Německu je eh, naživu a je v dobré kondici. Takže proč navržení stejných pravidel na evropské úrovni by byla tak katastrofická pro vydavatelský průmysl, když v Německu už platí velice podobná? Dále mám otázku na pana Aladefa. Nebylo by dobré eh, mít eh, nějaký úřad pro ochranu dat založený v členském, nebo založený na členském státu nebo předmět dat, protože si myslím, že předmět dat je velice snadno lokalizovatelný geograficky. A to by mohlo vést k redukci nejistoty a k ustanovení toho, který úřad by byl příslušný při případném vyšetřování. Děkuji. Tak já eh, zareaguji nejdříve na tu první, poslední otázku. Jak jsem se pokoušel vysvětlit, v Německu stejně jako v jiných členských státech tisk je ještě eh, neustále velmi přítomen na scéně a úspěšně se mu eh, daří eh, eh, dosahovat čtenářů po všech platformách. Pokud, platformách. pokud jde o finanční stav tisku, tak vám možná nemusím vyprávět o tom, jaké to je. Víte, k jakému došlo uzavírání v posledních týdnech nebo měsících. Ten zákon navrhovaný by byl hodně podobný německému právu a Mm, možná bychom eh, podrobněji museli vysvětlit, proč nebo kde ne. Například eh, v eh, německém zákoně se ale počítá s výjimkou pro mezipodnikovou korespondenci a mm, mm, to v tom evropském nikoli. A pokud jste na úrovni podniku a neustále dostáváte reklamu ze své pracovní pozice, tak to je nesrovnatelné s tím, když to dostáváte jako soukromník. Čili nad tím se můžeme zamyslet. A nejdůležitější věc je, že podle stávajícího německého zákona, který mimochodem bych řekl, že z pohledu uh, vydavatelů rozhodně není asi nejlepším zákonem na světě, tak uh, ale dá, je to jedna z, jedna z těch variant, se kterou se dá pořád žít. Tak poslední revize už ho tolik zúžila, že bych řekl, že soukromí bych řekl, že řada důležitých věcí že eh, řada důležitých věcí už není možná podle německého práva. Ovšem jedna věc je tam zcela jasná. Hovoří se tam o třetích stranách. Jako maloobchodnících, Eh, kteří eh, mm, mohou eh, předat databázi svých zákazníků vydavateli. A to není tak zřejmé z návrhu stávajícího nařízení, protože tady se nehovoří o těch dočených stranách nebo zájmových stranách úplně explicitně. A potom jsou tady tedy další informační požadavky a tak dále, kdybychom tedy mohli zacházet eh, do detailů. Rádi to uděláme po tomto jednání nebo někde jinde. A, a, a rádi to s vámi probereme. Pokud je o status quo, tak to je eh, status quo pro většinu vydavatelů, eh, kteří čelí drobně odlišným pravidlům po celé Evropě, ale musí být za určitých podmínek eh, možné, aby strany předaly své adresy eh, vydavateli, aby se dostali k novým čtenářům. A musí to být eh, v souladu tedy s, mm, zákon, tedy s ustanoveními o informovanosti a o, o právu namítat. Musí to být tedy v souladu s právy třetích stran, pokud jde o například eh, směrnici o právech spotřebitelů. Medium, kde získáváte informace, předává jenom eh, krátké informace. A zbytek eh, informací ten už zákon neošetřuje. A to se podívejte na úpravu v SMS a telefonních hovorů. Takže eh, tenhle přímý marketing by měl eh, zůstat eh, možný, to je velice důležité. A potom ještě jednu věc. A pořád by to bylo asi ještě ohrožené, když byste se zamýšleli nad tím přímým marketingem pro tisk pouze. My jsme se o tom bavili u nás v organizaci a ten trh s adresami by se v takovém případě eh, zmenšil. Asi bychom přišli o možnost tedy hledat vhodné podmínky. Práce. Děkuji. Děkuji. Já myslím, eh, že můžu eh, se pokusit o odpověď na obě otázky současně, protože vzájemně souvisejí. A tak, je, druhá otázka, jestli ten vedoucí úřad by neměl být úřadem nad datovým subjektem. Ne. Vedoucí úřad e, je tak e, trochu špatné, e, špatný název. To se jedná o organizaci pro schvalování, protože nějaký správce dat se stane, se obeznámí s kontrolorem ochrany údajů, a navzájem se tedy znají a je to velice efektivní, efektivnější vztah, už se tolik neduplikují činnosti, se nedělá, nedělají věci dvakrát v takovémhle vztahu. Ale musíme také pamatovat, že se jedná o určité nařízení. A ty e, zákony nebudou, nebo ta, ten předpis se nebude transponovat e, v jednotlivých zemích, ale bude platit po celé Evropě stejně. Takže eh, tady se minimalizuje potom eh, výběr možné eh, judikatury nebo výběr možného ten legislativního rámce. A to, aby daný úřad neměl úlohu při řešení v nějaké stížnosti, tak to není, není, není správné. Tam jde o to, aby Eh, datový subjekt eh, nepřišel o práva, ani eh, ten jeho kontrolní úřad o to nepřišel, ale aby se zároveň nenarušili nenarušil ten vedoucí orgán pro danou obchodní organizaci a jeho tedy pravomoci. Pokud se podíváte mm, na to rozložení jednotlivých pravomocí, tak otázkou je, kde skončíme. No ono eh, závisí na tom, jak budou nastavené podrobnosti. Protože ten rámec sám o sobě nevytváří nezbytné podmínky pro to, aby náklady eh, převýšily přínosy. Ovšem, tak jak je to navržené teď, pokud jde o eh, úroveň povinností a podrobností v jednotlivé dokumentaci, podle a toho, co se nejdříve musí konzultovat, tak Tohle všechno bude mít eh, určité sekundární dopady na podniky. Pokud to bude pokračovat nějakým nekontrolovaným způsobem, tak eh, si myslím, že nebudeme schopni z toho mít eh, ty skutečné přínosy. To znamená, otázkou je, jak to správně všechno nastavit a jak to vykládat tak, aby podniky správně mohly tedy uspůsobovat své procesy aby eh, spotřebitelé věřili v efektivitu eh, eh, těch předpisů a aby Evropa zůstala konkurenceschopná, aby mohla přijímat nové technologie a upravovat své podnikatelské modely. Pokud se podíváte na zdravotnictví, tam je hodně osobních údajů. I v jiných oblastech také a používání těch starých způsobů vzájemných kontaktů a podnikání a udělování souhlasu e, je teď e, spochybněno. To zřejmě neznamená, že bychom se jich měli e, zbavit a přestat chránit osobní údaje. Ovšem otázkou je, jakým způsobem kontrolovat a je chránit tyto údaje. Můžete už tady od začátku zakořenit určité předpoklady pro ochranu údajů, jak jsme zde slyšeli v jedné přednášce. Eh, a může to být eh, pozitivní pro eh, daný podnik, protože od začátku už něco vytvoříte a nezatížíte tím ten podnik. Pokud máte nějaké, nějakou šablonu, tak to může být už vhodné a usnadnit vám to život. Takže jde o to, jak se to celé nastaví od začátku. Je třeba zaměřit se na to, co a ne na to, jak. Protože když se zaměříte na to, jak, tak to omezuje způsob, jakým podnikáte. A pokud eh, předepíšete eh, jenom jeden způsob, jak to dělat, tak eh, to hodně sektoru podnikání omezí a bude to, nebo ponese to sebou výrazné náklady. Děkuji, pokud zde nikdo jiný nechce již promluvit, tak uzavřeme tuto diskuzi, poděkujeme našim mluvčím. Pan Kelly ještě chce něco říci? Já bych chtěl poděkovat řečníkům za objasnění mých otázek. Jen bych se chtěl zeptat na jednu poslední věc. Myslí si některý z řečníků, že navrhované nařízení je škodlivé nebo eh, potlačuje vývoj podniků B2B oproti podnikům B2C? A konečně, Josefe, jestli jsem to pochopil správně, tak vy se zasazujete o určitou flexibilitu v rámci nařízení, která by umožnila určité úpravy, aby, abyste neměl příliš rychle svázané ruce. A to jak podniky, tak i spotřebitelé. Um, I'll, I'll answer both. The second one... Já odpovím na obojího. Na obojí. Myslím si, že byste to odpověděl úplně stejně. Jak, to je přesně otázka toho, jaký je rozdíl mezi otázkou co a otázkou jak. Když se soustředíme na otázku co a budeme mít návrh správný, tak otázka jak se o sebe postará sama. Bude to technologicky neutrální a flexibilnější do budoucna pro eh, modely podnikání a pro technologii. Pokud jde o tu druhou otázku, tak máte tu koncept, kde jsou eh, úplně jiné problémy na úrovni business to business než na úrovni business to consumer. A je otázka, jak s nimi bude nakládáno v rámci nařízení. Myslím si, že čím větší rozdílnost tu bude, tak tím více můžeme zajistit, že povinnosti budou přizpůsobené požadavkům aby, ne, ne, kdybychom měli určité celkové řešení pro všechny, tak by to mohlo mít negativní důsledky. Bez dalších pozměňovacích návrhů si myslíme, že to nařízení by opravdu mohlo ohrozit důležité eh, obchodní modely na úrovni podniku i na úrovni vztahu podniku a spotřebitelů, jako v případě tisku, jak jsem to popisoval. When I'm, when I'm looking at the... Když si čtu tady ty články, tak jsou tu oblasti, kde pokud byste například nesměli používat anonymní data, tak by se ten sektor dostal do problému. A jak tady vidíme ty eh, legislativní zájmy, legitimní zájmy, ano, tak pokud budou správně definované, je to možné. Je přesně jak říkal Joseph. Nejde tu přímo o to, že tu definované jsou, ale o to, jak je definovat. Já si myslím, že z těch tří přístupů minimalizace dat, dodržování a očekávání uživatele, tak je důležité integrovat tyto perspektivy. Když máte business to business, tak můžete používat přístup dodržování. Joseph tu měl hodně přínosných poznámek o tom, jak to koordinovat, ale jak zajistíme transparenci pro spotřebitele, jak začleníme spotřebitele jak e, je zachráníme před tím chaosem, který kolem sebe vidí a jsou bezradní. Je mnoho studií e, uživatelského chování, které říkají, uživatelům nezáleží na soukromí, ale no, skutečnost může být taková, že rezignují na snahy chránit své soukromí. Myslím si, že tedy znovu tady ten přístup privacy by design je e, založen na tom, abychom pochopili, co spotřebitel chce a vidí, jestli má pocit, e, že má kontrolu nad svými daty a jestli ví, jak e, probíhají toky dat a aby nebyl přehlcen odpovědností, je potřeba dosáhnout rovnováhy. Ještě zpátky k anonymním datům. Tak tu pronesu jeden velmi technocentrický výrok. Vidíme tu mnoho velice špatně anonymizovaných dat. Dali se identifikovat určití jednotlivci a to potom vedlo k vážným škodám pro dotyčné jednotlivce a ti se nemohli nijak bránit. Dále může docházet k porušování soukromí, i když jsou data anonymní. Mu dají se přijímat rozhodnutí, i když nejsou eh, jednotlivci námi A my bychom rádi, aby ta technická stránka anonymizace a deanonymizace byla zohledněna. A já, ne, já neříkám, že nechceme B2B, ale není to tak, že když je to anonymní, tak si můžeme dělat, co chceme. Je potřeba, aby eh, se vláda chopila výzvy a nastavila proces anonymizace správně. A my bychom eh, rádi eh, viděli tuto příležitost, zatím tomu tak nebylo. Doufáme, že dojde k nějakým razantním krokům. Dobře. Tím jsme ukončili tuto část našeho dnešního programu. Bylo to trochu jiné než obvykle. Bylo to flexibilnější jednání a mohli jsme sem zasahovat. Nebude to tak v budoucnosti, nebudeme mít takto flexibilní zasedání vždy. Většinou máme zcela eh, přísná pravidla, ale dnes a je nás tady málo a měli jsme čas, takže já jsem v klidně přijala eh, tento způsob prezentací. Ráda bych vám připomněla, že zítra vyprší termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a 23. a 24. ledna budeme eh, diskutovat a projednávat eh, tyto pozměňovací návrhy. A předpokládáme, že budeme potom ve výboru hlasovat 20. Eh, února. A nyní máme pět minut, čekáme na kolegu Wagnera, který tady byl před chvílí, ale teď se vzdálil, takže pět minut přerušíme naše jednání a čekáme na našeho kolegu a v 17.15 začneme znova jednat. Bene, possiamo cominciare. Volevo anche ricordare i gruppi. Chtěla jsem také připomenout těm, kteří jsou zde v sále, aby řekli koordinátorům, že bychom mohli začít i před šestou, pokud se nám podaří a tu informaci předat všem. Dobře, takže nyní přejdeme k následujícímu bodu našeho pořadu jednání. A je to bod eh, navrhovatele Franciska Sozia Wagnera. Eh, týká se to změny směrnice a jedná se o vyjasnění harmonogramu draže povolenek na emise skleníkových plynů, takže předáváme eh, slovo kolegovi Sozo Wagnerovi. Ano. Jak již paní předsedkyně řekla, eh, my musíme eh, diskutovat zde harmonogramu, které se týkají draže povolenek na emise skleníkových plynů. My jsme již měli možnost eh, zde ve výboru o tom hovořit a bylo řečeno, že vyvstalo několik potíží. Tyto problémy jsou řešitelné. Za prvé, jde o kompetenci eh, samotného výboru. V, ve změně té stávající směrnice je jasné, že výbor má kompetenci v tomto směru. A když si přečteme veškerou jurisdikci, která se tohoto týká, a když si přečteme to, co se týká práv, na omezování skleníkových plynů, tak si uvědomíme, že soudci v Lucemburku vždy tuto otázku zcela jasně definovali. Za druhé, připomínali jsme tržní podobu tohoto problému, protože zde se hovoří o trhu s těmito povolenkami. A e, výbor právě hovořil o tom, jak tento trh usměrňovat tehdy, když se o tom diskutovalo. A říkalo se, že Trh by neměl být eh, měněn nějakými pravidly, eh, která eh, ustanovuje veřejná pravomoc. A zde se ale jedná o to, že právě takto se zde zasahuje. Já jsem řekl, že toto je ale zcela umělý trh, je jiný nežli ten běžný obchodní trh. Je to podivný trh zde vlastně věnujeme určité výrobky a to na žádném jiném trhu, tak to nefunguje. Je to prostě zcela zvláštní trh, takže nás nesmí překvapovat, že ano, hovoříme o trhu, ale je to opravdu něco jiného, než je běžný eh, trh v tom běžném slova smyslu. Zde hovoříme o dárcích, ne zrovna jako na Vánoce, vzhledem k tomu období, v kterém se nalézáme, ale opravdu to není běžný trh. Mluvilo se také o možných státních dotacích, vzhledem k tomu, že stoupají ceny. My víme, že jsou země, které mají určité fondy, země, které nemají a tak se hovořilo o tom, zda by stát mohl pomoci některým oblastem. Podle mě by to šlo, pokud by zde byly státní podpory, tak by měly být ale začleněny do eh, směrnice. Jednalo by se tedy o státní dotace a k tomu by měly být zcela přesná nařízení. Eh, nebylo by možné ignorovat potom takováto evropská nařízení. Já bych byl pro návrh eh, komise. Řekl jsem také, že návrh Evropské komise eh, by se měl nahlížet eh, zcela specifickou optikou. Žijeme v období finanční a ekonomické krize. Je to velice hluboká a dlouhodobá krize. A komise tedy na tuto situaci reaguje a přijímá různá opatření, která jsou dosti výjimečná. A pak je zde ještě další otázka když analyzujeme celou tu otázku eh, trhu a práv eh, povolenek, a tak eh, se musíme podívat na to, co fungovalo a co nefungovalo. A to je náš úkol, náš, jakožto členů parlamentu. Je to samozřejmě i úkol komise, která musí toto zkoumat. Komise již se snažila, aby vysvětlila, že tento trh s povolenkami Eh, je specifický a napsala o tom i specifickou zprávu. My víme, že existují různé přístupy k této otázce. Eh, do budoucnosti, jak se má tedy postupovat? Musíme zanalizovat to, co fungovalo dobře a případně poopravit to, co fungovalo méně dobře. My zde jsme nicméně v situaci trochu jiné, nežli v té, co byla předchozí období analyzována. My chceme změnit některé aspekty stávající, eh, stávajících směrnice. Čili do budoucnosti samozřejmě budeme o tom hovořit. Není to naposledy, co se setkáváme kvůli tomuto tématu. Eh, je to o problém, který nevyčerpáme dnešním setkáním budeme muset eh, vědět eh, a znát ten právní nástroj, eh, který jsme doposud měli. Máme tady různé právní nástroje, například i směrnici o energetické dostatečnosti. Musíme si uvědomovat, že jednáme jako zákonodárci, ale že to je kontinuativní práce, nemůžeme ji nikdy přerušit a nesmíme pracovat eh, v protikladu k eh, tomu, co jsme již vykonali. Děkuji a předávám slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych eh, nejdříve ráda si postěžovala na tlumočení. Jsem opravdu velice zklamaná. Jsem velice nešťastná z toho, že dnes nemohu hovořit svým vlastním jazykem nechápu, eh, nebo chápu ty problémy eh, s tlumočením, ale eh, jsem s tím zpravodajkou a opravdu byla bych ráda, abych při projednávání této zprávy měla tlumočníky za takovýchto okolností. A tedy pokud, pokud jde tedy o v povolenky, tak souhlasíme s tím, že se jedná o tržní mechanismus, ale nesouhlasíme s tím, tedy eh, s tím problémem, který eh, s tím souvisí. Někteří kolegové eh, říkají, že je to mechanismus k výběru peněz a někteří, že je, to má snižovat emise. Já jsem ve druhém táboře jsem hm, názoru, že je to tržní mechanismus ke snižování emisí. Ano, Evropská komise má pravomoci provádět změny, ale um, impuls může eh, pro ně být jenom, že analýza, když analýza ukáže, že nebudeme měnit, eh, tedy dosáhneme cíl, cíle Evropy 2020. Pokud Evropská komise nám tedy poskytne přístupné informace o tom, že nenaplníme eh, ty emisní cíle na rok 2020, tak bychom měli přidat nějaká další rozhodnutí, jako že nesmí docházet k exportu uhlíku do zahraničí, nebo těch emisí tedy. A jak už pan zpravodaj říkal, měli bychom přijmout určité rozhodování ad hoc, ale jenom pro krátkodobá opatření, a to s, velkými, s velmi silnými omezeními protože, jak pan zpravodaj říkal, opravdu um, máme tady určité problémy. Dlouhodobě zamýšlíme se nad flexibilitou ETS, protože ETS flexibilní není. Já proto se opravdu snažím podporovat diskusy o strukturální reformě systému ETS. Ta eh, by nám umožnila větší flexibilitu a, a současně větší stabilitu pro investory. Ráda bych vás také informovala, že v Envy dnes jednala o, těch, o tom spoždění v ETS a ani oni nesouhlasí s bezpodmínečnou podporou, bezvýhradnou podporou komise Zpravodaj pan Grote připravil eh, některé omezující pozměňovací návrhy ohledně toho, kolikrát ten systém lze změnit a za jakých okolností. Myslím si, že bychom to také měli ehm, brát vážněji při tedy to posuzování návrhu komise. Děkuji, pan kolega Merkes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vážení kolegové, a děkuji panu Sosa Wagnerovi za dobrý přehled tohoto velice důležitého návrhu, který má nastartovat tento trh. Souhlasím s tím, co jste říkali i co předložila komise, že potřebujeme, aby tento trh fungoval. To je naprosto jasné z mnoha důvodů. Zejména proto, že finanční a ekonomická krize způsobila, že systém nepracuje, nefunguje, takže musíme zasáhnout. Toto není normální trh, to je zvláštní trh. A jak jste poukázali, tak my jsme tu rozdali mnoho dárků, což není obvyklé u jakéhokoliv normálního fungujícího trhu. Takže já podporuji komisi a Domnívám se, že je e, určité ulehčení zátěže naprosto nutné. Nicméně podporuji i kolegu Groteho z výboru Envy v názoru, že e, když už máme právo intervenovat, tak to nesmí být e, časté. Myslím si, že intervence ze strukturálního hlediska by měla eh, nastartovat eh, další fungování trhu, ale my všichni víme, že pro průmysl je velice důležité mít nějaký dlouhodobý horizont a mít nějakou jistotu, stabilitu trhu v tomto dlouhodobém horizontu. Musíme se také dívat vpřed musíme předvídat eh, debatu o reálných eh, strukturních změnách. Máme tu několik argumentů proti a já bych o nich ráda diskutovala. Zaznělo tu mnoho o eh, dopadu na energetický průmysl, který riskuje znevýhodnění na zá... v rámci nového systému a má volná práva a bude je mít i dále po roce 2013 a je možné, že neutrpí žádnými následky navrhovaného opatření. Velice často se také říká, že ocelářský průmysl nemá žádnou možnost snižovat dále své emise. Studie však prokazují, že z krátkodobého hlediska část ocelářského průmyslu může snížit emise o 16 až 32 Můžeme s tím možná nesouhlasit, ale musíme to alespoň prodiskutovat. Je normální intervenovat do trhu? Já si myslím, že to normální je. E, děje se to u celé řady dalších trhů a myslím si, že e, intervence do tohoto trhu je tedy naprosto normální věcí a je důležitá, abychom obnovili důvěru v tento systém. Takže eh, jen krátce eh, hlavní body eh, návrhu pana Groteho podporuji a myslím si, že bychom měli tento návrh umožnit. Děkuji. Grazie. Děkuji, pan kolega Ol. Děkuji panu Sosa Wagnerovi za jeho zprávu a souhlasím s tím, co říkal. A to zásadně. Tady jde o potvrzení právního základu a zajištění právní jistoty. V realitě, ve skutečnosti eh, komise už upravovala systém obchodování s povolenkami a nikdo ani eh, nehnul brvou. Ale tehdy se snažili zajistit, aby už nenastaly žádné další problémy a všichni přijali návrh komise. Zazněla tu připomínka, že je to tržní mechanismus. Ano, samozřejmě, jde tu o tržní mechanismus, ale je to finanční trh a trhy někdy e, potřebují regulaci. Někdy se nechovají tak, jak očekáváme a musíme potom jednat, abychom zajistili hladké fungování trhu. A právě to se stalo v tomto případě e, v systému EU ETS. Tady se sešlo e, mnoho různých faktorů, zejména ekonomická krize, ale i další faktory, které tlačí cenu uhlíku dolů na mnohem nižší úroveň, než se očekávalo. Ten návrh je opravdu velice skromný. E, snížit počet povolenek o 100 milionů. To je malý krok. Já doufám, že komise e, půjde dál a e, to velice brzy a přednese nějaké dlouhodobější a strategičtější řešení. Já souhlasím s tím, co tu již zaznělo, že tady nejde o peníze, ale o plnění cílů. A to nejen cílů strategie 2020, ale i 2050. Je jasné, že nemůžeme splnit všechny cíle do roku 2050, pokud nechceme e, dotovat přímo průmysl pokud e, průmysl nebude e, pobízen k tomu, aby sám tlačil cenu uhlíku dolů. A nikdo k tomu pobízen není, aby investoval do nízkouhlíkové e, infrastruktury. Naopak e, ty pobídky fungují spíše tak, že tlačí průmysl k přechodu zpátky k uhlí. Takže já naprosto souhlasím s tím, že argumentace musí být založená na tom, že máme určité uhlíkové cíle ve strategii 2020, ty jsou odsouhlasené a my je nesplníme, pokud, eh, nemůž, pokud nebudeme moci pozměnit eh, systém obchodování s povolenkami, aby trh fungoval správně. Takže já bych eh, chtěla apelovat na to, abychom se smířili s tím, že jde o velice jasný požadavek na právní jistotu a my bychom měli jednat rychle a umožnit komisi, aby tento malý krok učinila co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Další. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat eh, panu eh, Wagnerovi za prezentaci a za jeho návrhy. Podívejme se na situaci. Vyjdeme z dobré vůle komise a vyjdeme z toho, že eh, komisař, který tuto zprávu také vedl, měl odvahu. Je to osoba, která na sebe vzala veškerou zodpovědnost. A dokázala, že má odvahu se s tímto problémem potýkat. Poté, co jsme toto skonstatovali, tak připomínám, že máme před sebou nutnost vytvořit uměle určitý typ trhu. A když se něco takového podniká, tak eh, se vytvářejí nové situace situace, v nichž je velice těžké řešit eh, problémy, které vyvstávají. <clears throat> Když jsme byli v období růstu ekonomického, tak eh, eh, tento růst překryl mnoho potíží. Nejenom potíží na umělých trzích, ale i na trzích, které se týkaly různých zemí Evropského společenství. My jsme tehdy měli jiný postoj eh, v tom období ekonomického růstu. Ale nyní jsme vlastně v odlivu a vidíme, jaké problémy se vynořily. Eh, to je situace na trhu s ETS. My jsme tedy ve fázi odlivu, eh, vyvstaly na povrch problémy, které existují na různých trzích a i na trhu, který je umělý, jako je tento trh trh, který není umělý, také musí čelit krizové situaci, ale dělá to jinak. E, potřebuje jiné stimuly, například daňové úlevy, ale nezasahuje se tam do cen. Na jiném trhu je možné pomýšlet na nějaké směrnice, které by podpořily činnost nebo produktivitu, ale v našem případě tomu tak není. Musíme zde nějakým způsobem upravit cenu. A to i proto, že vlastně působíme na zcela umělém trhu. A to neděláme proto, že chceme respektovat cíle 2020 a chceme respektovat snižování emisí. E, sama komise říká, že ano, chceme tyto cíle dodržet, ale my chceme také zajistit určité legální jistoty, tak jak to e, říkala kolegyně Hall. A musíme to udělat také pro investory, abychom jim zajistili určitou budoucnost, která půjde nad rok 2020. Zvyšujeme cenu eh, povolenek. Já si myslím, že tato věc nebude fungovat je totiž potřeba určitého odvětví, které bude produkovat nejenom v některých eh, zemích Evropy, ale ve všech. A jinak by to nemělo smysl. Aby to mělo smysl, eh, tak se za ty ceny musí tyto povolenky eh, moci nakoupit. Jak říkala kolegyně Merkis, existují průmysly, které mají velmi intenzivní spotřebu energii a ty musí zůstat konkurenceschopné, protože Možná by se jim mohlo nějak pomoci, nějak přímo. A od roku 2013. Přesto ale takováto pomoc musí být přidělena a je mnoho zemí v Evropské unii, které si nemohou dovolit eh, získat přímé podpory v odvětvích, eh, která potřebují obrovské množství energie. To je naprostá nevýhoda konkurenční pro eh, tyto podniky v rámci Evropského společenství. Každopádně, kdyby tato situace měla eh, pokračovat, tak bychom narazili na další otázky a na další hranice a mohli bychom eh, se zmínit o no, množství jiných problémů. Například, až vstoupí toto opatření v platnost, tak komise postupně bude začlenovat tyto povolenky Eh, které byly prodány. udělali to lineárně a progresivně, dokud všechny nebudou začleněny do trhu. Děkuji. Kolega Piper. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě členské státy, které vsadily na výnosy z ETS, mají problém teď s, s financováním, ale příslušných programů, ale ten propad cen jsme si způsobili sami. V posledních letech jsme ehm, jako legislativci ehm, jsme prostě nasadili ehm, příliš eh, technologie eh, zaměřené na eh, konečnou část procesu Potom tady máme eh, systémy obnovitelných energií v jednotlivých členských státech, ve Španělsku, v Německu. A ty eh, mohou také za třetinový propad cen. My jako politici jsme tedy způsobili eh, to, ten uh, systému směrem dolů. A teď chceme potrestat hospodářství znovu. Nutíme ho za prvé investovat do ekologických investic, ty fungují dobře a vzhledem k tomu, že to všechno dobře fungují, tak dosahujeme eh, své ekologické cíle, své cíle v emisích, eh, své eh, mm, cíle v oblasti obnovitelných energií, tedy obnovitelných zdrojů. Všechny dokonce překračujeme a teď chceme ještě uměle zvýšit nebo prodražit povolenky. Já už tady nechápu svět. Tohle prostě není eh, solidní politika, co se tady komise eh, navrhuje. Já jsem eh, je jasné, že musíme odmítnout tento návrh a jak jedna kolegyně říkala, pokud bychom jednou připustili, aby komise zasahovala, tak že to jednou, že jednou nevadí, tak to, to, je, to je nesmysl. Eh, komise si chce eh, přivlastnit pravomoc a ten systém bude vždycky podle eh, svého vlastního uvážení ten systém ovlivňovat. A proto jsem jasně proto, abychom tento návrh odmítli. Grazie, kolega. Děkuji kolegovi Piper. Takže další slovo předáváme. Děkuji. paní předsedkyně a pane prof profesore Řazo, jak vidíte, tak eh, pouhý jeden článek a máme s tím spoustu práce. A jak vy víte, nejsme nějak zvlášť klidní. Já se v mnoha ohledech s vámi shoduji, čili jsem rád, že dnes eh, vás, na vás mohu obrátit přímo. Musím říct, že to, jak vy jste eh, přistoupil k problému, vyžaduje určitou revizi. Trh s mm, povolenkami není opravdový trh, je to speciální trh. V podstatě eh, je to jenom eufemismus. On to není vlastně trh, je to výmysl. Je to eh, taková představa, fantazie, na jejím základě eh, veřejné pravomoci vytváří trh, který předtím vůbec neexistoval. Ale tento trh sám od sebe nevznikl, je nepřirozený komise rozděluje tyto povolenky a pak se očekává, že trh se bude přirozeným způsobem vyvíjet a že se emise budou snižovat, ale tak to vůbec nefunguje. Právě proto, že tento trh není pravý trh. Ten, to trh prostě takto nefunguje. A nakonec ceny se kvůli krizi propadly a i z dalších jiných důvodů. Čili jediná věc, kterou komise v současné době navrhuje, je, aby se do tohoto podivného trhu zasáhlo, ale v podstatě o trhu nehovoříme, ale tím se vytvoří jenom další problémy. A tak se vlastně e, podráží konkurenceschopnost klíčových strategických průmyslových odvětví. Kromě toho, e, podívejme se na globální kontext. Jsou zde některé země, které produkují obrovské množství škodlivin, jako Japonsko, Spojené státy, Rusko. A ti couvají, nepřijímají nic, co bylo v Doha dohodnuto. Čili to znamená, že my si řežeme pod sebou větev. Pokud svět se stahuje a my, co tedy uděláme? Dobře, my e, si můžeme sami pod sebou tedy tu větev odříznout, ale co bychom z toho měli, z takovéhoto chování. Takže opakuji, toto není trh. A zasáhnout do toho trhu a poškodit ho ještě víc, to znamená, že my vlastně tu chybu neustále opakujeme. Takže domnívám se, že eh, kolegyně Halová měla opravdu měla pravdu. Ano, můžeme si nechat otevřená vrátka. Eventuálně eh, bychom mohli pomýšlet na nějaké opatření, ale za dvou podmínek. Především je třeba říci, že my respektujeme cíle, které jsme si vytyčili. A víme, že konkurenceschopnost strategických oblastí nesmí být poškozena. A to by měly být eh, dvě sine qua non. Tyto dvě podmínky mohli bychom eh, říct si komise, ať zasáhne do trhu, ale tak, jak je ten návrh nyní vypracován, tak ten si myslím, že by vedl jenom k dalším eh, potížím. Vy to víte jistě dobře, pane Sozo. Ale ty intelektuální chyby eh, produkují potom eh, chyby na jiných úrovních a v tomto případě komise eh, vyšla z velkého intelektuálního omylu a dospěli jsme do velkých potíží a nyní je musíme řešit. Děkuji. A předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já zodpovídám za stanovisko EPP na výboru eh, pro životní prostředí. A, a z této pozice bych se k tomu chtěla vyjádřit. Řada kolegů zde řekla, že tady jde o eh, snížení emisí a o to, abychom eh, se i nadále vydávali správným směrem. Víte, ETS snižuje automatické emise, takže nepotřebujeme snižovat nebo zvyšovat eh, ceny povolenek nebo elektřiny, abychom toho dosáhli. A za druhé, jde eh, prostě o eh, snížení emisí z výroby. Ale ono za fungování Kyoto a za fungování ETS my jsme celkově emise zvýšili. Pokud se podíváte na spotřebu v Evropě, takže pokud eh, budeme sledovat celkový objem emisí, včetně tedy eh, emisí ze spotřeby, tak eh, statistiky mezinárodního obchodu ukazují, že Evropská unie zvýšila své emise už za platnosti těch klimatických opatření. A děláme to také prostřednictvím ETS, protože naše emise a náš průmysl odsouváme mimo Evropu. proč tedy eh, musíme chránit ten ETS tolik? Je to kvůli naší politické hrdosti? A ne eh, kvůli emisím? Chceme zachránit ETS, protože je to naše dítě a, a chceme chránit jeho pověst? Opravdu nám jde o omezení emisí? To se ptám. Chtěl bych vám připomenout, že tím, že eh, změníme dobu eh, v dražby povolenek, tak, eh, nebo tak komise vlastně eh, porušuje pravidla ETS. A cena energií by v důsledku tohoto vzrostla a také odsun v emisí do zahraničí. A to v době, kdy průmysl potřebuje stabilitu a podporu. Nemůžeme se zaměřovat jenom na úspory a ETS, ale na jeho původní eh, cíle. Politický eh, zásah by eh, vyvolal nepředvídatelné politické důsledky a omezil by tvorbu pracovních míst a také by zásadně omezil důvěryhodnost ETS co by tržního nástroje. A myslím si, že už teď spekulace zásadně o vlivnily investiční atmosféru v Evropě. A teď eh, vidíte, jak eh, o 3% v nadcházejících dvou letech by měly vzrůst už za elektřinu v nadcházející eh, době kvůli tomuto. A změna dražebních pravidel vůbec není v souladu se stávající legislativou ETS. Článek 9 zakazuje jakoukoliv formu za tedy převádění e, povolenek z jednoho roku na druhý. Protože tam se mají lineárně snižovat objemy e, vydaných povolenek o 0,74 podle tohoto předpisu. Děkuji, kolega Turmes. Děkuji, tohle je zajímavá debata, protože někteří říkají, že tu intelektuálně bankrotujeme, že bychom snad měli měřit eh, vzájemně svůj výkon. Pokud jde o čísla pana eh, Pípra, pokud jde o průmyslové svazy a jejich zákazky, tak to je lobby, to je velká průmyslová lobby v Německu, ten HK. Samozřejmě e, je tu vazba mezi e, obnovitelnými zdroji a skleníkovými plyny, ale kde vidíme tu chybu? Chyba nastala v lednu 2007, když e, předseda Barroso a komise představila balíček 2020-20 tehdy měli studii z léta 2006, která říká, jestliže Evropa dosáhne 2000, 20 úspornosti a 20 obnovitelných zdrojů, tak tato opatření nás automaticky eh, zavedou k úspoře skleníkových emisí eh, o 18 až 22 podle toho, kolik uhlí a zemního plynu zůstane v systému. Takže my jsme už tímto stlačili ceny ETS. A tyto ceny zůstanou stlačené. A to souvisí s faktem, že komise navzdory svým informacím, které měla v lednu 2007, z důvodu, které jsem nikdy pořádně nepochopil, předložila balíček 2020-20. A aby to bylo se vší parádou, aby se tak dalo říct, tak by bylo potřeba nějaký balíček 20, 20 a možná 30 až 35 eh, redukce skleníkových plynů do roku 2020. Jestli tedy chceme být intelektuálně historicky eh, správní, tak eh, toto je ta správná historie. To je to, kde leží ten hlavní problém. Jedním způsobem, jak opravit tuto chybu, je samozřejmě eh, jít až na 30% do roku 2020. Dalším argumentem je to, že EU se stane deindustrializovanou tímto režimem. A paní Korola, myslím si, že byste si měla přečíst svůj vlastní projev nedávný. A tehdy jste byla mnohem optimističtější ohledně ETS. Já jsem překvapen, jak se na to dnes můžete dívat tak jinak než před dvěma či třemi roky. A pokud jde o ten obchod, tak eh, zamyslete se na 10 sekund. Jestliže e, na ETS je cena 4 až 5 e, euro e, na tunu, tak jak k čertu něco s tak nízkou cenou může být hnacím motorem odprůmyslnění Evropy? A i v posouzení dopadu, který měla komise v roce 2007, kdy jsme debatovali o ceně za tunu 15 až 20 euro, tak už tehdy tu byly ekonometrické modely, které říkali následující, že můžeme mít ceny i 15 až 30 euro za tunu, pokud to vykompenzujeme, prosím, nechte mě dokončit úvahu, ale vy se tu nezmiňujete, nikdo z vás se nezmiňuje o tom, že tu existují opatření, e, které skýtají kompenzaci protože energeticky intenzivní společnosti e, mají určitá měřítka, mají určité hranice, aby neplatili e, všechny své emise, mají nejlepší technologii a za druhé, DG Competition umožňuje i nepřímou kompenzaci v rámci cen elektřiny, které jsou vyšší než ETS. Takže když máte dnes cenu uhlíku, která je asi 20 nebo 25 za tunu a e, Spojené království vynakládá, já jen dokončím větu, Spojené království vynakládá 10 příjmů z EU ETS v Anglii, ve Spojeném království a kompenzuje tím svůj energeticky intenzivní průmysl. Takže já si myslím, že z intelektuálního hlediska vaše argumenty e, neobstojí. A jde tu pouze o e, lob- lobování energeticky intenzivních firm, které chtějí zničit celý systém. To je jediný rozumný pohled. Chtějí zničit tento systém a nic jiného. Právě kolega Goebbels. Kolega Goebbels. Sleduji tuto diskuzi. Ale já bych chtěl něco říct k tomu, co řekl pan Tomas. Pan Tomas říká, že jelikož cena těch povolenek je nízká, tak to nemůže uškodit průmyslu. Ale cílem komise je, aby se, of, aby se eh, uměle tato cena zvedla. Jak řekl náš kolega nyní, my, my jsme jediní na světě, kteří věří eh, opatření, která vymysleli eh, Chicago Boys. E, tento systém těchto povolenek se vytvořil v období eh, v Americe během přijímání eh, protokolu v Kyoto. A Senát Spojených států eh, tehdy jednomyslně zamítl Kyoto. A nyní Evropská unie říká, že se nám podařilo zachránit Kyoto ale my jsme eh, jediní, eh, kteří věříme, Lichtenčesko, Norsko a Švýcarsko, eh, kteří věříme, že Kyoto je nástroj, který nám pomůže. Přitom je to nástroj spekulantů. Všichni viděli, co se stalo o minulý týden v Deutsche Bank ve Frankfurtu. A to není jediné místo, kde se spekulovalo s těmito právy na znečištění. Neslyšíme, co říká Claude mimo mikrofon. Milý Claude, já ti mohu uvést tisíc dalších případů, kdy se spekulovalo. Tady se vlastně obchoduje s prodejem a to je ideální nástroj všech spekulantů na celém světě. Oni budou investovat do futures, do options a to je to, eh, co se stalo letos v létě. A byli tady i eh, zločinci a množství lidí bylo také eh, zadrženo. Je třeba, abychom jsme s tím skončili. My jsme poslední na světě, kteří věří ještě v tento nástroj, který si vymysleli čikakští hoši a Nikdo tomu eh, nevěří a já jsem absolutně proto, abychom eh, neodhlasovali tento návrh. Ano, takže poslední, který může pohovořit, Fidel Quadres. Já jenom jedno vysvětlení, velice stručné. K některým eh, věcem, které zde zazněly z úst Kloda Tomase. Není možné, aby eh, studii, studie, abychom se vysmí, aby se ten, kdo vypracoval studii, se jí zároveň vysmíval. My prostě můžeme říct, že ta studie je dobrá nebo horší, ale nemůžeme ji úplně opominout. Vzhledem k tomu, kdo vlastně tu studii vypracoval, to se mi nezdá vůbec seriózní postoj. Eh, hodný seriózního parlamentu a říká se, ano, to je taková, takový manévr lobbystů, lobbystů průmyslu a těch, kteří potřebují konzumovat množství energie. Ale tady dochází k dialektické interakci. Je jasné, že průmysl potřebuje e, energie a ti, kteří e, potřebují energii, tak eh, bdí na tom, aby tuto energii měli dostupnou. Ale říci, že je tady korporace nebo určitá průmyslová lobby, eh, která toto podporuje, ne, to nemůžeme říct, to je příliš. My říkáme, zde se stavíme za to, čemu věříme. A eh, věříme tomu na základě vlastních politických přesvědčení. Chceme tedy udržet toto klima vzájemné důvěry a lehalnosti, protože my všichni jsme kolegové. Minutu jenom, protože nemůžeme zde diskutovat. Jediná věc, kterou jsem řekl, je, že ta chyba byla v lednu 2007 a tehdy komise věděla v roce 2007, že ten problém je tady a tehdy si stanovila cíle, které jsou uh, špatná. Proč komise toto udělala? a jaká bude za to cena. Oni to dělají, protože 1. ledna ten systém se stane evropským, a nebude to už systém národní. A ti experti říkají, že ta e, cena tím pádem klesne na nulu. A ty budeš mít radost a já si myslím, ty máš pravdu, ale ty zničíš e, ten systém a ty jsi jediný, který to říká otevřeně. Ti, kteří jsou proti tomuto uh, odkupu tedy uhlíkových emisí v cizině, ty jsou proti tomu systému. Ti ostatní ti chtějí svět, který by byl pro ně bez uhlíku. A to je za, to, za tímto návrhem, to je ta skutečnost, která zatím stojí chápu, že to je velice důležitá diskuze, ale my máme v 6 hodin schůzku koordinátorů, máme jenom minutu. Pane kolego Goebbelse, opravdu nemůžeme tady rozběhnout diskuzi, protože na to nemáme prostor. V 6 končíme. Máme zde výbor, máme tady Soza Wagner a v 18 máme koordinátory, takže pokud vy myslíte, že to je nezbytné, abyste ještě zasáhl, máte na to půl minuty. Pan eh, kolega Goebbels? Jenom chci připomenout, že globální emise Evropského společenství v současné době jsou zhruba 10 eh, globálních emisí na celém světě. Eh, je to méně než 10 a ostatní země, které ještě respektují systém Kyoto, tak eh, zhruba produkují 15 emisí. Pokud nám by se podařilo ještě ušetřit 15-20 emisí, co by se stalo? My snížíme naše emise, ale globální emise budou pořád velké, protože ty ostatní budou neustále znečišťovat. Dobře, děkuji. Budeme pokračovat v této plodné diskuzi a nyní slovo eh, komisi. Komise? Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručná. Jenom bych chtěla připomenout, že eh, Tímto návrhem komise reaguje na eh, volání Evropského parlamentu. Eh, odehrává se v kontextu plánu komise, kdy komise přeskoumávala harmonogram ETS a to jsme také udělali a vypracovali jsme tento návrh tomto kontextu byla komise také požádána, aby přednesla návrh strukturálnějších a dlouhodobějších opatření na posílení ETS a i na to komise zareagovala tím, že před pár týdny zveřejnila zprávu o uhlíkovém trhu, která nastínuje řadu možností, jak posílit ETS z dlouhodobého hlediska. A jenom připomenu odůvodnění tohoto návrhu, e, který má zvýšit právní jistotu a změnit e, harmonogram aukcí a to vzhledem k ekonomické krizi, která nebyla předvídána, i když byl dohodnut klimatický energetický balíček v roce 2008, jde o zcela výjimečnou situaci a proto komise nemá nemá zájem e, začít pravidelně e, zasahovat. Říkáme, že pouze za této výjimečné okolnosti e, je to přípustné, jaká právě nyní nastává. Jenom bych chtěla připomenout váženým poslancům, že už tu k jedné změně aukčního harmonogramu došlo, a to v roce 2011 v loni a i tehdy zainteresované strany, a to zejména ty, které pod tu změnu požadovali, vzali v úvahu tu výjimečnou situaci při přechodu z fáze 2 do fáze 3, kdy se všechny emisní povolenky v soukromém sektoru budou dražit, což eh, vede k prudkému nárůstu cen a právě proto bylo odsouhlaseno začít dražit povolenky fáze 3 už v roce 2012 a to se také stalo. Letos v listopadu začaly dražby povolenek eh, fáze 3 což tedy eh, bylo odsouhlaseno jak Evropskou radou, tak parlamentem. My se snažíme tímto návrhem posílit právní jistotu trhu a chci také zdůraznit, že eh, to, to skutečné odbourání 900 milionů povolenek eh, bude pouze svěřeno členským státům v rámci komitologie a poté přeskoumáno Evropským parlamentem a radou jakmile bude proskoumána tato možnost eh, spolurozhodování. My jsme tedy připraveni čekat na dohodu mezi institucemi v tomto ohledu. A konečně, abych eh, zareagovala na komentáře týkající se dopadu na eh, průmysl a na, cen, na ceny elektřiny. Chci zdůraznit, že není vůbec jisté, jaký dopad na ceny bude návrh mít. To, to, co komise navrhuje, je opatření týkající se nabídky v rané fázi, v raném stádiu fáze 3 tyto povolenky budou vráceny na trh v letech 2019 a 2020. Není jasné, jaké budou dopady na trh. Někteří analytici říkají, že ceny půjdou dolů, pokud tento návrh nebude prosazen. Nicméně, kdyby mělo dojít k vzestupu cen, tak všichni analytici předpokládají, že dopad bude velice omezený. A samozřejmě, jestliže dojde k vzestupu cen, tak to znamená další dražbu příjmů eh, ve členských státech a tyto dodatečné příjmy, to bude potom na libovůli členských států, jak s nimi naloží, jestli je vynaloží na podporu dalších eh, opatření proti klimatickým změnám, anebo například eh, na kompenzaci určitých nežádoucích změn, například pro energeticky intenzivní společnosti a nebo zvýšení eh, úspornosti domácností. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan Wagner. Máme velice málo času, takže především chci poděkovat eh, všem, kteří zasáhli do diskuze, a to jak stínovým zpravodajům, tak ostatním kolegům. Ti všichni eh, zde diskutovali proto, abychom eh, celou otázku prodiskutovali dosti zásadně. A potom eh, je dobré, že jsme vyšli z předpokladu, že máme co dočinění s umělým trhem. Budeme zde opět diskutovat na toto téma. Kolega řekl, je to trh, nemůžeme do něho zasávat. Nyní jsme se shodli na tom, že to není normální trh, že to je umělý trh. To už je posun. Říkám tedy, je to podivný trh, protože tady, tady se věnují, dávají zdarma výrobky, což normálně na normálním trhu není. Technicky tedy, jak můžeme hovořit o tom, že zasáhneme do toho trhu? My Víme, že eh, volná cirkulace finančních prostředků již skončila eh, právě díky eh, veřejnému zásahu do těchto trhů. Čili u tohoto druhu trhu je možné, abychom zasáhli. A komise navrhuje zde určitý způsob zásahu do tohoto umělého trhu. Co se týče potom toho, že bychom mohli ohrozit konkurenceschopnost některých odvětvích, tak se zde hovořilo o, o různých studiích, hovořilo se o různých lobistických akcích, ale já znám některé eh, studie některých vlád a vzhledem i k mým politickým eh, přesvědčením, tak si myslím, že vlády většinou eh, představují obecný zájem země na demokratickém principu. A co říkají tyto vlády? Říkají, že v podstatě by nedošlo k poškození konkurenceschopnosti těch průmyslových odvětví. A to je třeba mít na mysli. A tak bychom mohli pokračovat možná. Myslím, že doma zítra už eh, je poslední termín pro podávání eh, pozměňovacích eh, návrhů. Já jsem připraven na to, abych zodpověděl všechny tyto pozměňovací návrhy a rád bych, abychom se všichni podělili na tom, že vyřešíme tento problém co nejharmoničtějším způsobem. Děkuji zpravodaji a připomínám, ano, jak již eh, vy jste řekl, zítra je poslední lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, eh, které potom 24. ledna budeme schvalovat, budeme o nich hlasovat na schůzce ITRE. Připomínám o kolegům, než začneme pracovat s koordinátory, že zítra v 9 hodin budeme na společné schůzi s výborem pro dopravu v sále Jan 4Q1 a budeme hlasovat na tomto společném zasedání o e, propojené Evropě. V 10 se vracíme sem do tohoto sálu a budeme pokračovat v naší běžné eh, práci a budeme eh, hlasovat. A nyní vás prosím, abyste odešli, zůstávají tady pouze koordinátoři. Budeme pokračovat v naší práci. Děkuji. Bon.